jde o návrh zákona týkající se zákazu homosexuality. A jako první bude mít slovo pan kolega Cashman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Poprosím o vaši trpělivost. Přestaňme pouze hovořit o technických připomínkách a věnujme se otázce diskriminace. V ugandském parlamentu existuje návrh zákona, někdo si říká, co to s námi má co dočinění. Porušování mezinárodních závazků a dohody z Kotonu, porušování lidských práv je věc, která by nás měla zajímat. Ustanovení tohoto zákona jsou drakonská a rád bych vás informoval, že mezi ně patří, že každý člověk, který je údajně homosexuál, mu hrozí e, trest do životě a v některých případech trest smrti. Pakliže e, rodina nenahlásí své dítě, které je homosexuální nebo lesbické úřadům, tak dostane pokutu anebo dokonce trest vězení. To tež platí i pro kohokoliv ve veřejné správě. Pakliže jakýkoliv majitel nemovitosti poskytne ubytování někomu, kdo je podezřelý z homosexuality, se dostane do vězení na 7 let. A kromě toho v podstatě bude trestán kdokoliv, kdo bude pracovat s gay a lesbami, jako například lékaři, kteří léčí pacienty z HIV AIDS, občanč, občančí aktivisté, kteří pracují v oblasti veřejného zdraví, což dále se snaží eh, bojovat proti snahám snížit šíření HIV a AIDS. Myslím si, že dnes bychom měli odstoupit od svých předsudků a chránit ty, které nechrání nikdo jiný. Proto velmi vítám prohlášení pana komisaře de Guchta a prohlášení britské, švédské, holandské vlády, prezidenta Obamy a předsedu a místopředsedu výboru amerického kongresu pro zahraniční záležitosti a apeluji na tuto sněmovnu, aby věnovala této záležitosti pozornost, kterou si zaslouží a aby se vyjádřila za ty v Ugandě, jejíž hlasy nyní nejsou slyšeny. Děkuji. Děkuji kolegovi Cashmanovi a jako další také za navrhovatele je paní kolegyně Šáke. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i vám, kolegové a kolegyně, kteří jste ještě v této sněmovně. Loni v září poslanec juganského parlamentu předložil návrh zákona proti homosexualitě, která bude kriminalizovat homosexualitu a odnětím svobody na doživotí a dokonce trestem smrti. Nebude to platit nejenom pro tyto lidi, ale i pro ty, kteří nenahlásí takzvané zločiny, anebo ty, kteří podporují lidská práva a jinou, jiné druhy takovéto práce v Ugandě. Máme pocit, že svoboda sexuální orientace a svoboda slova jsou lidská práva, která jsou tímto porušena a že to nejsou pouze hodnoty evropské, nýbrž univerzální. Kromě toho se stavíme proti trestu smrti jako takovému a chceme se připojit k mezinárodnímu společenství, včetně nevládních organizací, které, budou, které mají obavy z toho, že budou muset přestat v Ugandě působit. Takže se připojíme k prezidentu Obamovi a dalším představitelům mezinárodního společenství, kteří apelovali na to, aby tento návrh nebyl schválen, schválen aby všechny zákony, které by kriminalizovaly homosexualitu v Ugandě, byly novelizovány. Děkuji. Děkuji jako další, také za navrhovatele je pan kolega Tenok. Pane předsedo, Uganda je hluboce křesťanská země, kde panují tradiční hodnoty. Homosexualita je v Ugandě nelegální, což platí i pro další africké země. Pochopitelně, že musíme být citliví, pakliže své morální, liberální hodnoty očkujeme ostatním, protože to někdy může být kontraproduktivní. Na druhou stranu bychom ale neměli eh, se zdržovat eh, vyjádření proti těmto zákonům, které jsou neproporční a drakonské. Bude to nejenom proti bezpečnosti homosexuálů v Ugandě, ale také to očerní jejich pověst eh, v mezinárodním společenství a učiní z něho párie. Uganda za poslední desetiletí učinila velký pokrok a dá se v některých oblastech považovat za vzor rozvoje Afriky. Proč by tedy poslanci se měli rozhodnout o všechno toto přijít a, a zajistit to, že jejich země bude na stejné úrovni jako Irán, který homosexuály veřejně popravuje. Je proto potřeba, aby tato sněmovna a ostatní sněmovny kritizovaly tady tento návrh a pokusili se přesvědčit uganského prezidenta, aby ji případně vetoval. Děkuji. Děkuji panu kolege Tenoke a dále za navrhovatele paní kolegyně Lunáček za na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Někteří z mých eh, předřečníků již eh, popsali detaily legislativy, která eh, teď byla předložena v uganském parlamentu. A já bych si proto vám dovolila vyprávět krátký příběh. Před čtyřmi nebo pěti lety jsem sama byla v Kampale a tam jsem se setkala v jedné pizzerii v Kampale s homosexuály a toho večera jeden ministr vlády řekl, že se budou pořádat razie na všechna místa, kde se setkávají homosexuálové. A i já jsem ten večer měla velký strach, stejně jako uh, e, ugančtí homosexuálové. Sice se ten večer nic nestalo, ale byl to začátek narůstající homofobie v Ugandě. A dnes tady máme návrh tohoto zákona, e, který říká, že homosexualita nebude jenom zakázána, ale bude dokonce trestána smrtí. Dámy a pánové, tolik hlav afrických států eh, se už zasazovalo o to, aby zlepšili podmínky ve svých zemích, ale abychom eh, teď slyšeli od nich, že homosexualita je něco neafrického, to je naprosto falešné. Homosexualita existuje na všech kontinentech a bude existovat dál, ať eh, už budou zákony nebo nebudou zákony. Já jsem velmi ráda, že se podařilo sestavit společný návrh usnesení, protože je podle mě důležité vyjádřit, že eh, chceme, aby se posílalo postavení homosexuálů, že nechceme byli předmětem nenávisti. A je potřeba to říci. My jako Evropané máme povinnost hovořit o dodržování lidských práv na celém světě. A chtěla bych připomenout, že v kontextu eh, dohody z Kotonu se hovoří o dodržování lidských práv a lidské důstojnosti pro všechny. A všechny ty osoby mají eh, právo na ochranu. Návrh usnesení, který byl předložen, Eh, bude doufám přijat, protože jde také o to, aby organizace, které bojují za práva eh, homosexuálů, mohly získat také naši podporu pro svou práci v Ugandě. Děkuji vám, paní Lunáček, a jako další také navrhovatelka je paní Štrifler. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Otázka, proč se eh, poslanci Evropského parlamentu zajíma, eh, zabývají touto otázkou, je evidentní. Návrh zákona předložený v uganském parlamentu pošlapává lidské svobody a v žádném případě nesmí být schválen. Pokud by tento zákon vstoupil v platnosti, tak by ještě zhoršil situaci. Víme, že homosexualita je již ilegální a mm, práva těchto osob jsou porušována konzistentně. Pokud tento zákon bude v roce 2010 přijat, tak celou situaci ještě zhorší protože bude hrozit eh, obětem tohoto zákona mm, trestem doživotí nebo smrti a povede to k eh, šíření AIDS. Víme, že eh, existuje v Africe různá legislativa omezující práva homosexuálů, ale tento zákon jde ještě o něco dál, protože bude kriminalizovat ty, kteří neudají to, že někdo je homosexuál. Je potřeba pomoci nevládním organizacím, a humanitárním organizacím, které bojují za dodržování lidských práv v Ugandě. Třeba to tvrdě odsedět. Paní kolegyně, říká pan předseda, chtěl bych vás poprosit, říká pan předseda, abyste přečítala o něco pomaleji. Tento návrh zákona byl odsouzen aktivisty za lidská práva na celém světě, mezi nimi z Francie, ze Spojených států a také eh, eh, evropským komisařem de Kuchtem. Uganda musí dodržovat své závazky podle mezinárodního práva a také dohodu z Kotonu. Je naléhavé, aby Evropská unie se obrátila na ugandské úřady, aby zrevidovala svůj postoj. Děkuji. Paní kolegyně, měla jste ještě 10 sekund čas, mohla jste toho využít proto, abyste četla o něco pomaleji a více kolegů by potom si mohlo poslechnout přes tlumočení vaše vystoupení. Pokud čtete jakékoliv vaše vystoupení, tak bych byl velmi rád, abyste ho dali k dispozici tlumočníkům, protože potom to zhoršuje kvalitu tlumočení. Jako další, eh, no, teď už jménem politických skupin, skupin, bude pan kolega Kačmárek za PPE. Pane předsedo, dámy a pánové, někteří si myslí, že bychom se neměli zabývat tímto tématem, protože ochrana práv homosexuálů není eh, opodstatněním rozšířením ochrany práv člověka. To není pravda, protože Všeobecná deklarace o lidských právách říká, že mezi tato práva eh, že mezi těmi právy jsou práva, která se vztahují na každého. A zákaz orientace, zákaz um, diskriminace na základě orientace není nový. Problém jenom v tom, že ne všichni uznávají, že takováto diskriminace je porušování lidských práv. V Ugandě a v některých jiných afrických zemích slyšíme hlasy, že náš zájem o toto téma je projevem neokolonialismu. A nebo, <clears throat> že se pleteme do věcí, do, ve kterých nám nic není. Ale to není pravda, to je neporozumění, protože se jedná o univerzální práva, všeobecná práva. My eh, si vážíme eh, nezávislosti těchto zemí, ale nemůžeme mlčet, když se snaží diskriminaci ještě rozšířit. Já vám děkuji, pane Kačmarku, a za socialisty pan Arif. Pane předsedo, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že dnes můžeme hovořit o návrhu zákona, který eh, dekriminalizuje eh, homosexualitu v Ugandě. Jde o spochybnění lidských práv a já si myslím, že je velmi dobře, že Evropský parlament se může vyjádřit eh, k této situaci a jsem velmi rád, že můžeme vyzvat uganský parlament, aby novelizoval, novelizoval eh, ugandskou legislativu. Jak říkal pan Cashman, už se k tomu vyjádřila celá řada nevládních organizací. Myslím, že je potřeba podpořit boj proti AIDS v Africe. Velká většina členských států už také vydala své prohlášení, jakož i americký prezident Obama. A chtěl bych proto vyzvat komisi, aby, pokud tento zákon bude přijat, aby zvážila naše závazky vůči Ugandě. Jeho přijetí by znamenalo porušení mezinárodního práva, ale také porušení dohody z Kotony a něco takového nemůže, eh, nebo ta, potom by Uganda neměla nárok na podporu Evropské unie. Každý člověk má právo vyjadřovat svou sexualitu bez toho, aby byl nějak ohrožován na svém životě. Děkuji vám, kolego. Jako další za zelené na dvě minuty pan Romeva i Rueda. Eh, myslím si, že je škoda, že neprobíráme případ paní Hajdarové, ale ty důvody eh, eh, víme, jaké jsou a myslím si, že to, co se děje v Ugandě, si také zaslouží naší pozornost. Měli bychom jasně odmítnout projevy homofobie. Souvisí to pochopitelně také s ochranou menšin. Myslím si, že bychom měli připravit další text, kromě toho, který byl připraven. Eh, ten návrh zákona, který byl předložen v Ugandě, si vyžaduje naši politickou eh, reakci. Eh, jestliže někdo, kdo je gay nebo lesbická žena nebo je bisexuální, má, stojí před nebezpečím, že skončí v žaláři, do konce života nebo dokonce mu hrozí smrt. Myslím si, že toto je velice nebezpečné a týká se to navíc i těch lidí, kteří vědí, že tito lidé jsou gay nebo lesbické a e, i tito lidé v podstatě těm hrozí zatčení a další tresty. Myslím si, že bychom e, měli upozornit sami a také všechny ostatní organizace, že každý člověk má právo na své soukromí že by každý měl mít zaručenou rovno, rovnoprávnost a měli bychom také mít eh, garantovány všechny základní svobody. Je potřeba, aby jak vládní, tak nevládní organizace skutečně silným způsobem eh, eh, reagovaly, pokud by tento návrh zákona byl schválen. Musíme se postavit vší silou proti trestu smrti. Je potřeba také se zamyslet nad tím, jestli bychom neměli přerušit své vztahy s Ugandou, kdyby tento zákon byl skutečně schválen. Chtěl bych připomenout ugandské vládě, že podle mezinárodního práva a podle dohody z Kotonu musí i oni respektovat univerzální lidská práva. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Romevo Ruedom. Paní Gomesová, teď máte minutu. Evropa musí intervenovat všemi nástroji, které má k dispozici a to v, ko- v kontextu dohody z Kotonu. Myslím si, že musíme okamžitě žádat, aby tato iniciativa byla stažena eh, měli bychom také přijmout opatření, jako je například eh, přerušení veškerého obchodu s Ugandou. Mohla bych vám uvést eh, několik příkladů. Eh, zjišťujeme, že homofobie eh, je hluboce zakořeněná ještě v celé řadě kultur dnes. A to jsou věci, které jsou skutečně šokující. Například američtí křesťanci evangelisté velice často také financují tyto iniciativy v Africe. Já si myslím, že Evropa musí udělat naprosto všechno, co může, aby bojovala Eh, proti těmto eh, nebezpečným vlivům těchto eh, lidí, kteří jen propagují netoleranci. Děkuji paní Gomez. Další je pan Janěz. Máte minutu. Pane předsedo, jsem velice rád, že Eh, všichni eh, kolegové, kteří zde hovořili, hovoří jednohlasně eh, a to napříč politickým spektrem hovoříme-li o návrhu zákona proti homosexualitě v ugandském parlamentu. Já bych vás chtěl, vše... já jsem se přihlásil o slovo, protože jsem chtěl pouze podpořit to, co již řekli kolegové a vyjádřím to také ve svém hlasu. Eh, reaguji a souhlasím s kolegou Kašmanem a se všemi těmi, kteří zde hovořili přede mnou, protože si myslím, že boj proti netoleranci a proti diskriminaci, v tomto konkrétním případě proti homosexualitě a proti trestu smrti od nás očekává očekává, že musíme skutečně pevně stát na svých eh, principech a musíme proti těmto věcem eh, společně bojovat a to až do té doby, než bude tento eh, návrh zákona stažen. Děkuji kolegovi Janěsové Barnuevo. A teď máme Catch the Eye. Mulțumesc mult, domnule președinte Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že eh, skutečně eh, jsem rozzuřen eh, nad tímto návrhem Eh, zákona, který z homosexuality dělá kriminální čin. Kromě toho vyžaduje také od lidí, aby podávali informace o lidech, kteří mají jinou sexuální orientaci. To je absolutně nepřípustné. Chtěl bych také říci, že diskuse, ke které dnes dochází, se odehrává v kontextu, kde hovoříme o druhé revizi eh, dohody o Skotonu, který podepsala také uganská vláda. A v rámci této dohody máme eh, zakotveno také, že je potřeba dodržovat lidská eh, práva eh, paní Joly eh, vystoupila na našem výboru a hovořila právě o dohodě z Kotonu a ta diskuse, která probíhá teď, i kdybychom bývali tuto diskusi měli dříve, tak tato diskuse vlastně nám pomáhá dotvořit kontext, ve kterém můžeme hovořit o tom, co se v Ugandě děje. Další Pan Rutela, paní Rutela, pardon. Pane předsedo, já bych chtěla dodat ještě následující věc. E, příští e, květen v Ugandě v Kampale se bude konat konference, konference, která se e, bude zabývat římským statutem. To znamená věcmi, které souvisejí s Mezinárodním trestním tribunálem a myslím si, že Uganda by měla ještě před tou konferencí si přesně eh, zkontrolovat svoji vlastní legislativu, která by mohla být v rozporu s těmito principy tohoto Mezinárodního soudu. Děkuji, paní Hautala. A teď má pan Samecký eh, slovo za komisi. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, Komisi velmi leží na srdci tento návrh zákona proti homosexualitě, který byl nedávno předložen v uganském parlamentu. Pakliže bude přijat, povede to k zásadním problémům porušování lidských práv, <clears throat> což je pro komisi významné. Komise se domnívá, že penalizace homosexuality předvídaná v tomto návrhu zákona je proti úmluvám OSN, které Uganda mimochodem ratifikovala a vyplývá tedy právní závazek je dodržovat a nediskriminovat. Místní právní úprava musí být v souladu s mezinárodními závazky o dodržování lidských práv. Tento návrh zákona jde také proti deklaraci OSN podporované EU o diskriminaci eh, na základě sexuální orientace a o dekriminalizaci homosexuality. Komisař de Gucht eh, o tom osobně napsal Eh, uganskému prezidentovi minulý listopad a zmínil, že dodržování lidských práv je pro Evropskou komisi i pro Evropský parlament nesmírně důležité. Vyjádřil svou důvěru, že takovéto zpátečnické, trest, takovéto zpátečnické zákony nebudou povoleny. Předsednictví a vedení mise Evropské unie tam o tom také hovořilo v Ugandě eh, s vládou, s premiérem, s ministrem spravedlnosti v rámci schůzí podle článku 8 a e, s Komisí pro lidská práva v Ugandě. 3. prosince předsednictví a místní trojka se setkali s ministrem zahraničí, o kterém opět hovořili o těchto obavách, které máme. A potvrdili, že si dále stojí na dodržování lidských práv a na tom, aby Uganda dodržovala své mezinárodní závazky. Pan ministr zmiňoval eh, kulturní tradice, říkal, že trvá chvíli, než se změní a říkal, že docházelo k organizovaným kampaním, které <laughs> dělali z chudých lidí homosexuály. Poznamenal si tedy pozici Evropské unie a řekl, že sám osobně to zmíní kabinetu a parlamentu, tak aby oni následně mohli být informováni při svém rozhodování. Evropská komise doufá, že v duchu partnerství Evropská unie Uganda. Tyto kroky i kroky ostatní povedou k tomu, že ta, tento návrh zákona bude novelizován tak, aby byl v souladu s mezinárodními principy zákazu diskriminace na základě sexuální orientace. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři Samecky. Rozprava k tomuto bodu je tímto ukončena a hlasování se bude konat na konci tohoto zasedání. Teď eh, budeme jednat o sedmi návrzích usnesení o Azerbajdžánu a o svobodě vyjadřování. Nejprve bude hovořit pan Provera za navrhovatele na dvě minuty. Grazie, presidente. L'Europa aperto... Děkuji vám,